budou zveřejněny v zápise tohoto jednání. Kolegové, kolegyně, minulý pátek eh, jsme slávili Mezinárodní den žen. Rovnost mužů a žen patří k základním právům Evropské unie, ale bohužel tato rovnost je často pouze na papíře. Ženy dostávají v EU za stejnou práci v průměru 16 méně eh, peněz než průměrný men. Eh, ženy přicházejí častěji o práci, eh, musí často se smířit s riskantnějšími, nejistými pracovními místy, stále ještě krize krize dopadá mnohem tvrději na ženy, což má dopad na celou naši společnost. Rovněž jsou ženy často nedostatečně reprezentovány v politickém a hospodářském životě. Vše toto poukazuje na to, že nesmíme polevit v boji za rovnost pohlaví. Ehm, nyní v návaznosti na Mezinárodní den žen bych rád poukázal na jeden z nejdramatičtějších problémů, s nímž jsem se setkal já a možná ho znáte i mnozí z vás. Eh, přes 100 milionů žen a zejména dívek je neustále postižováno v celém světě um, ženské obřízce. Ehm, toto eh, poškozuje její lidskou důstojnost, jejich lidská práva a nesmí nikdo z nás se s tím smířit. Musíme eh, opravdu projevit nulovou toleranci vůči těmto praktikám a přijmout urgentním způsobem příslušná opatření, abychom tyto dívky chránili. Ehm, jak v rámci Evropské unie, tak i v jiných zemích musíme zakročit mnohem rozhodněji. Dámy a pánové, já bych k tomu rád ještě dodal, že rovněž i dnes znovu se k nám donesla strašná návr, e, zpráva. E, v Nigérii e, bylo v pátek zavražděno Eh, sedm rukojmí teroristickým eh, uskupením, eh, které se jmenuje Ansaru. Myslím si, že hovořím i vaším jménem, sdělím-li všem, že Evropský parlament opravdu tvrdě odsuzuje tento zákrok a zároveň projevují soustrast jejich přátelům a rodinám. Děkuji vám